Bien, je vous propose que nous commencions notre. Je voudrais... Vážení kolegové, <clears throat> můžeme začít. Jménem parlamentu bych eh, se chtěl omluvit za to, k čemu došlo v pondělí zvláště úředníkům zprávy parlamentu, kterých se ta událost eh, dost dotkla. My jsme měli schůzku koordinátorů, budeme mít schůzku koordinátorů eh, ke konci dnešní dopolední schůzky a promluvíme si o tom, co jsme stihli a co jsme nestihli udělat kvůli té události v pondělí. My jsme během pondělka měli zvolit nového předsedu našeho výboru, a měli o tom hovořit koordinátoři, ale jelikož koordinátoři byli toho názoru, že podmínky volby nového předsedy by si vyžádali novou debatu, bude potřeba o ní ještě hovořit jazyky, eh, které jsou k dispozici. Bohužel nebude bulharština, eh, omlouvám se paní Ivanové, panu Kalfinovi. Bulharština byla zapotřebí eh, na konferenci předsedů, ale máme litevštinu, švédštinu, řečtinu a češtinu, takže máme tyto jazyky navíc oproti tomu, co je uvedeno. Eh, <clears throat> naše zasedání se vysílá po internetu. A eh, ráda, rád bych také uvítal eh, pana Christiana Alerse, který bude administrátorem. Můžeme mu zatleskat. A chci také říci, že pan Itala byl jmenován svou vládou do účetního dvora, takže zase mu poblahopřejeme potleskem, protože to je důležitý post. Pane Italo, doufám, že vaše nominace se stane jmenováním, protože jste skvělý kandidát. A je velice pěkné, když vlády nominují bývalé poslance Evropského parlamentu za členy účetního dvora. Takže teď se pustíme do pořadu jednání. Nejprve schválíme eh, zápisy z dvou minulých jednání z 11. a 12. dubna a pak, když nedostanu žádné námitky, tak eh, budu považovat zápis za schválený. Uh, bod 4 byl posunut na 3. října. Uh, to se týká modernizace cel, takže to přijde až na 4. října. Chce se tomu někdo vyjádřit? Jestli ne, tak můžeme postoupit k bodu 5. Omlouvám se, já jsem eh, zapomněl vás požádat o schválení našeho dnešního pořadu jednání. Nikdo nemá námitky, nemá dobře, takže je schválen. Takže teď přeskočíme k bodu 5, to je důležitý dokument. Eh, jedná se o reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Bohužel generální ředitel Omlouvám se, eh, říká předseda, ten je zde, ale eh, zástupce účetního dvora bohužel se dostaví později vinou nějakých potíží na cestě, takže navrhuji, abychom dali slovo Ingeborg Gressle, eh, aby nás uvedla do problematiky. Uděláte to? Já se velice omlouvám, nedávala jsem pozor. Bod 5 uvedete nás do tématu. Eh, dnes tedy proběhne dlouho očekávaná debata o eh, pokračování práce na nařízení o OLAFu. Eh, ten aktuální stav toho dokumentu je následující. Parlament v listopadu 2008 schválil své pozměňovací návrhy s velkou většinou. V mezidobí Komise přepracovala svůj vlastní návrh a výbor pro kontrolu výboru se rozhodl, že nebudeme dělat novou eh, zprávu, spíše vypracujeme pracovní dokument a tam se vyjádříme k tomu přepracovanému návrhu komise. To jsem já provedla přes léto, takže teď máme před sebou pět pracovních dokumentů a my jsme se pokusili je velice pedagogicky rozčlenit tak, aby noví kolegové v parlamentu dostali šanci pochopit, e, co jsme vlastně v roce 2008 schválili. Proto jsme tedy e, rozdělili ty čtyři e, pracovní dokumenty. Tematicky nejprve je právo na obhajobu a procesní záruky, Eh, potom jsou vyšetřovací metody vnitřní uspořádání úřadu, potom spolupráce s členskými státy, třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi, dále koordinace institucionální v boji proti podvodům. A, takže o všech těchto oblastech a, eh, a, eh, hovořil parlament ve svých původních pozměňovacích návrzích. Olaf Eh, se po deseti letech své existence musí eh, nějakým způsobem zkvalitnit. To byl hlavní směr našeho uvažování a o to jsme se také v testovce návrhu pokusili. A já jsem se také vyjádřila k tomu přepracovanému návrhu komise a co k tomu chceme říci i ve světle našich pozměňovacích návrhů. Já jsem nic nevypustila, nic jsem nepřidala, jenom jsem reflektovala ta naše rozhodnutí v návaznosti na to, co předložila komise. A když si pročtete ty pracovní dokumenty, a já samozřejmě e, teď je nemohu předčítat ani je dopodrobna vysvětlovat, což by bylo asi dobré, asi uvidíte, že komise naše přání eh, v tom přepracovaném návrhu akceptovala pouze částečně, což je legitimní, ale problém spočívá v tom, že eh, Olaf tím pádem ehm, bude moci vyřešit své interní problémy pouze částečně. Takže já bych ráda v naší vyjednávací strategii trvala na tom, aby komise akceptovala více z toho, co my chceme, aby se zlepšila efektivita úřadu i aby se zlepšil eh, kvalita eh, procesních postupů a aby se zlepšila, zlepšily eh, procesní záruky obhajoby. Tím se zabývala naše skupina, byla tam řada kolegů, kteří se tam účastnili a v té pracovní skupině jsme skutečně eh, se eh, snažili o koncenzus zásadní eh, v tom, jak jsme pracovali. Máme 11 pracovních dokumentů, které vám doporučuji prostudovat. My jsme se i vyjádřili k řadě rozsudku Evropského soudu a i e, na základě těch rozsudků, těch judikátů e, vyplynula potřeba e, se k té situaci vyjádřit. Otázka procesních záruk a práva na obhajobu nebyly ze strany komise skutečně uspokojivě, uspokojivě vyřešeny, proto je potřeba to ještě dopracovat. Komise totiž změnila některé základní postupy. Parlament e, tehdy navrhl e, určité e, procesní postupy, které by zajistily nezávislost a nestranost. A Evropský účetní dvůr se ke stejnému bodu vyjádřil stejně jako my. V těch našich ta naše vyjednávání se tedy opírají eh, jak eh, o vyjádření účetního dvora, eh, tak o vyjádření dozorčího výboru, z nichž vyplývá, že jsou stejného názoru jako my. A já si myslím, že musíme si dát pozor na následující. Jestli se nám v této současné reformě nepotř- nepodaří vyřešit problémy OLAFu, tak uh, přispějeme k tomu, že OLAF bude neustále dostávat další rozhodnutí z Lucemburku, která budou eh, dále eh, spornější, byla by to velice promarněná příležitost, aby Evropa zefektivnila své nástroje a své orgány. Proto v těch následujících vyjednáváních s radou a komisí musíme tlačit na to, aby problémy OLAFu, tak jak je teď před sebou máme, ať už se jedná o procesní záruky, práva na obhajobu, spolupráci s třetími státy, eh, vztah eh, OLAFu k třetím zemím a k institucím, aby se všechny tyto otázky skutečně podařilo vyřešit. My jsme formulovali 14 otázek, eh, teď ty jsme také zaslali koordinátorům a uvedli jsme tam, že to jsou otázky, které také musíme eh, položit radě, protože ani v tom přepracovaném návrhu komise nejsou tyto otázky eh, vyřešeny. Tam totiž je viděno zvláštní postavení OLAFu a tady je snaha toto zvláštní postavení nějakým způsobem redukovat. A my i ve světle našich původních e, rozhodnutí Nesmíme se vzdát příležitosti tuto situaci naprav, napravit. My jako parlament máme eh, povinnost zajistit eh, operační nezávislost eh, OLAFu a máme také závazek vůči obžalovaným osobám, abychom zajistili jejich záruky na obhajobu. Musíme také OLAFu umožnit, aby eh, tedy pracoval tak efektivně, jak se od něj eh, čeká, předpokládá. Eh, v radě jsou teď takové dvě školy. Podle některé bychom měli udělat co nejméně, ale co nejrychleji, aby došlo k takové zásadní konsolidaci třech právních základů pro OLAF. Já si myslím a na základě mé zkušenosti s Evropskou unii Eh, si myslím, že tato myšlenková škola by neměla zvítězit, protože by to znamenalo, že v OLAFu vlastně vše zůstane tak, jak to bylo, že eh, zůstanou nadále sporné a nejasné právní základy a konsolidace právních základů sama by zase trvala minimálně 5 až 6 let a touto konsolidací musí jít i o to, eh, aby se vyjasnila aby se vyjasnilo fungování OLAFu v návaznosti na členské státy, protože činnost OLAFu v návaznosti na členské státy o spolupráce s složkami v členských státech není hladká, neprobíhá bez problémů. Takže tuto reformu musíme skutečně vzít naprosto vážně, musíme se snažit vyřešit maximum problémů, které OLAF má, my jako parlament musíme se snažit zajistit, aby naše pozice byly ze strany druhých institucí akceptovány. A my musíme vysvětlit v jakých směrech eh, komise nám vyhověla a v jakých směrech to neučinila. Myslím, že s radou si ještě užijeme plno legrace a už eh, se těším, eh, až že tady stínoví zpravodajové budou stát při mě. Já chci navrhnout, abychom se pustili do vyjednávání s radou co nejrychleji, a aby probíhala v přátelské atmosféře, jako to vždycky bylo, ale a abychom si tedy připravili řadu termínů co nejrychleji. Budeme se muset také připravit na to, že řada věcí i technických eh, se bude muset vysvětlit a objasnit. Půjde tam o určité textové obsahy, které budou se muset vyřešit dříve než ty ostatní. Co se týče otázky interní organizace OLAFu, tam vidím jenom dvě možnosti. Buď eh, totiž se ta celá věc úplně přenechá generálnímu řediteli a potom to, co je teď v textu, by muselo ven, a nebo bychom se museli snažit vytvořit nějako, nějaké konkrétnější nastavení vnitřní organizace OLAFu. To je možné, ale není to nutné. To jsou tedy všechno body, kde by bylo potřeba se shodnout co nejrychleji. Těch 14 otázek, které jsme pro radu naformulovali, ty by měla rada také ústně zodpovědět, protože to jsou vlastně ty nejdůležitější problémové oblasti. Tento, tento jaksi strukturovaný dokument je doplněn ještě tabelkou o 120 stránkách. Ta tabelka je bohužel jenom v angličtině, na to se, za to se omlouvám. Tam je eh, porovnán původní návrh komise, přepracovaný návrh komise, eh, eh, pozměňovací návrhy parlamentu, tak jak byly schváleny, a potom z další ještě pozměňovací návrhy komise. A potom ještě to, jak já se k tomu vyjadřuji. Já jsem prosila, aby ta tabulka byla rozdána, protože si myslím, že je velice eh, důležité, aby eh, jste se na ní mohli podívat. Jedná se o důležité téma a Máme dvě velice zajímavá mínění eh, Evropského Učetního dvora a dozorčího výboru a já bych chtěla nyní využít dnes příležitosti, k tomu, aby oba dva orgány nám mohly představit své texty. Byla bych tedy ráda, aby jak dozorčí výbor, tak účetní dvůr nám zde o tom pohovořili. Bohužel vím, že člen dozorčího výboru je nemocen, jim to velice líto, ale myslím si, že je důležité, aby nám bylo předloženo prezentováno stanovisko dozorčího výboru a bylo by dobré, kdyby sekretariát dozorčího výboru mohl převzít prezentaci obsahu této, tohoto stanoviska. Má to 17 ránek v angličtině a proto bych byla, pane předsedo, opravdu velice zavázána, kdyby dozorčí výbor, eh, či tedy eh, generální tajem dozorčího výboru se zde dnes mohl vyjádřit. Já prosím všechny kolegy, aby celou práci brali opravdu vážně. Jedna věc je jasná. Eh, co se nám nepodaří prosadit nyní, a týká se to efektivnosti OLAFu, tak to se nám v příštích letech nepodaří už vůbec podařit. Proto je důležité se na to nyní opravdu zaměřit, protože tam byla neefektivnost v práci OLAFu. Je opravdu důležité, abychom přistoupili k plné reformě, která přesně vyřeší problémy, které v OLAFu existují. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěl za celý výbor poděkovat paní zpravodajce a prosím o prominutí další frakce, ale jsem toho názoru, že dopad potírání podvodů je něco, co je velice dobré a co veřejnost ocení a ocení to více než boj proti špatným rozhodnutím. A chci říci, že zástupce účetního dvora stále ještě nepřišel a je zde návrh, aby pohovořil pan Petion z dozorčího výboru. Pane Petione, jste ochoten se vyjádřit a představit ten váš dokument? Prosím. Ah, merci, monsieur le président. Excusez-moi. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, dámy a pánové. Nejsem zvyklý na to, aby hovořil před takovým orgánem, jako je ten váš. Jsem tady místo pana Lopese. A já se jenom mohu podívat na tu zprávu schválenou 20. září a pokusit se ji shrnout. Já si myslím, že instituce tu zprávu dostaly. Pokud budou mít tlumočníci pocit, že mluvím trošku moc rychle, ať mi dají červenou kartu. 20. září 2011 výbor schválil zprávu o stanovisku, které komise předložila v březnu 2011. A toto stanovisko navazuje na to, k čemu došlo v roce 2007, 2010. V dokumentu k zamyšlení, který zpracovala Evropská komise, se dozorčí rada nebo dozorčí výbor rovněž zajímal, zabýval tím, jak se to dotýká třeba základních práv. To tady není moc podrobně rozvedeno. V kostce se dá říct, že dozorčí výbor se vyjádřil i k dalším věcem, které považoval za velice důležité. A dozorčí výbor by rád sdělil, že má v úmyslu provádět vyšetřování, abychom ochránili finanční zájmy institucí a samozřejmě třeba zajistit, že tato vyšetřování budou probíhat nezávisle. Domnívá se, že jsme tady měli ten původní text z roku 1999, v roce 2011 návrhy na změny a OLAF tím eh, přichází určitý manevrovací prostor, pokud je třeba o oznamování, podávání zpráv. Má pocit, že je opravdu důležité, aby se zajistilo, že bude manevrovací prostor v závislosti na tom vyšetřování. OLAF je totiž vyšetřovací orgán. Výbor chápe, že je třeba poskytnout určité záruky právním subjektům a také fyzickým osobám. Ale výbor se domnívá, že by neměl být zapojený do vyšetřování, která probíhají. Máme tady spíš poradní sbor. A je třeba zajistit nezávislost, i pokud jde o nominace a je třeba jednoznačně vymezit příslušné úlohy k nařízení. Dozorčí výbor se domnívá, že je velice důležité, aby příslušný poradce měl možnost zapojit se do všech záležitostí, které se týkají stížností, revizí a tak dále. A také měl pocit, že ten nezávislý poradce, kontrolor, musí být uvědomen automaticky, zvlášť pokud je o informace, které se týkají dotčené osoby a v případě odvolání k nějakému soudnímu orgánu. Dotazy by se neměly klást příslušné instituce, ale musí se do toho zapojit odpovědný profesionál, který danou věc dokonale zná a já si myslím, že to je velice důležité. Je to důležitá věc i v té zprávě. Výbor měl pocit, že eh, stanovisko nezávislého poradce kontrolera by nemělo být závazné pro OLAF. OLAF by měl mít možnost odchylit se od něj a takový postup by znamenal, že budou dodrženy lhuty, časové rámce, budou tady i procesní záruky, ale současně by to znamenalo, že příslušná osoba by se mohla obrátit na evropského ombudsmana, kdyby to bylo nutné. Ale tak je to možné jen tehdy, když ten poradce bude mít záruku, že je nezávislý a že bude mít úplný přístup ke všem spisům OLAFu. Ten současný dozorčí výbor, ale i ten předchozí, se domníval a domnívá a je o tom přesvědčen, že pokud je o informace poskytované národním justičním orgánům, dozorčí výbor prověřil informace, které se jim poskytují a máme pocit, že materiály jsou teď kvalitnější, když se podíváme na to, čemu se věnují jednotlivé útvary. Na plenárním zasedání byl předložen například spis, který byl poskytnut a výbor měl možnost projednat s Olafem otázku kvality a zlepšování informací zasínaných národním orgánům. A je důležité, abychom v tom pokračovali, abychom i nadále využívali vnitrostátní odborníky, abychom pomohli členským státům v případech podvodů. My se domníváme, že tito odborníci by se do toho měli zapojit ještě před zahájením řízení a po zahájení řízení ale musí do toho patřit i předávání informací národním orgánům. Výboru působí obavy skutečnost, že v případě všech spisů, které by mohly mít trestně právní dopad, se informace nedostaly k národním orgánům, k příslušným národním orgánům. Dozorčí výbor by rád uvedl, že pouze justiční orgány členských států mají právo zahájit stíhání. Instituce musí pracovat, musí spolupracovat s těmito národními orgány. Národní orgány mohou využít závedené postupy, mohou je využít pro menší případy, a pouze lidé v OLAFu, kteří mají odpovídající právní zkušenosti, právní vzdělání, mohou pracovat s dotyčnými orgány a výbor se domnívá, že je politování hodné, že přístup k informacím ve všech fázích řízení, přístup k databázi pracovníků zatím ještě nebyl dořešen. Chtěli bychom, aby to nařízení bylo naprosto jasné, pokud jde o přístup k databázi. Dozorčí výbor je proto, abychom zahájili dialog mezi Olafem a institucemi, aby se zajistilo, že jeho přítomnost nebude spochybňována. A tento dialog nesmí mít dopad na nezávislost generálního ředitele Olafu. A je nesmírně důležité zajistit, že osoba generálního ředitele bude nezávislá a Olaf je proto, aby podle nařízení získal generální ředitel větší odpovědnosti. Aby všechno toto bylo možné provádět, Olaf potřebuje veškeré, výbor potřebuje veškeré nezbytné informace od Olafu i ostatních orgánů, aby se posílila nezávislost Olafu. A výbor potřebuje sekretariát, který mu bude v práci pomáhat. Vzhledem k tomu, co se stalo po eh, úmrtí pana Brunára, bylo nutné, nebo bude nutné podle výboru, zahrnout do nařízení nějaké ustanovení, kterým se vytvoří pozice náměstka nebo zástupce generálního ředitele. To je asi tak všechno, co by vám asi pan López byl býval řekl. On by jistě ještě něco dodal k tomu, co jsem říkal já, ale zatím vám musím jen poděkovat za pozornost. Euh. Já děkuji za tuto zprávu, za tuto kompletní zprávu. Pan Galeany tady pořád není. Já nevím, co bychom teď měli dělat. Možná, že tu zprávu by mohl předložit vedoucího jednotky, nebo bychom měli chvilku počkat. Inge? Ředitel Olafu je zde, takže on by nyní mohl dostat slovo, pane. Omluvte že jsem vás, pane řediteli, předtím neoslovil. My jsme velice rádi, že jste zde mezi námi. Ještě jednou prosím o omluvu a předávám vám slovo. Thank you very much. No, krát děkuji, pane předsedo. Vy máte pravdu. Já bych byl býval raději mluvil až po té, co si vyslechnu připomínky účetního dvora, ale zcela jistě už tady máme hodně námětů k zamyšlení po té, co jsme si všechno přečetli a také, co jsme si vyslechli závěry z pravodajky a také stanovisko dozorčího výboru. Nedá se říct, že o reformě nařízení o OLAFu se málo přemýšlí, že těch příspěvků k tomu je málo. Nevím, ale předpokládám, že ne vždy u každé věci máte tolik stanovisek. Ale mám z toho velkou radost a mám velké štěstí, že v tomto případě tomu tak je a že tuto příležitost mám. Já nebudu zacházet do podrobností, to jistě ne. Jsem tady jaksi jako pasivní účastník. Já jsem ne ten, kdo rozhoduje, já jsem ten, kdo musí uvést do praxe to, o čem rozhodnete vy. Ale protože se mě ptáte na mé stanovisko, tak se k tomu pokusím několik slov říct. Využijte této příležitosti. Především si myslím, že návrh komise, návrh rady, které už jsou teď dobře uspořádané, dobře známé, a také ten pracovní dokument parlamentu, zpravodajky, už teď umožňuje velice rychle dospět k dobré dohodě nebo ke kompromisu, jestli chcete. Já myslím, nebo já vidím, že se ubírají stejným směrem. V detailech se možná liší. U některých drobností jsou ty návrhy možná různé, ale hlavní zásady jsou tam společné. A podle mě ve vztahu k tomu, jaké jsem měl obavy, já už jsem o nich v tomto výboru mluvil, a totiž že bychom měli příliš dlouho nejistý právní rámec pro OLAF, já si myslím, že to se nedotkne efektivity OLAFu, schopnosti provádět vyšetřování. A bude to samozřejmě také v zájmu osob, který se vyšetřování týká. Potřebujeme konečný právní rámec pro OLAF, a potřebujeme ho brzy. Poté, co jsem si přečetl všechny příspěvky, jsem přesvědčený o tom, že je to možné. A že je možné, a to je víc než jen zbožné přání, je možné dospět ke společnému rozhodnutí všech dotčených institucí do konce roku. Toto je takové přání a je to také to, co OLAF potřebuje. A tímto bych vám to chtěl dát na vědomí. A druhá obecná připomínka, kterou bych tady chtěl nadnést, jestli mohu, Měli byste navázat na to, co udělali vaši předchůdci, to znamená ti, kteří napsali nařízení 1072 z roku 99. Samozřejmě ho potřeba aktualizovat, už je trošku zastaralé, protože instituce Unie a právní rámec se změnily z hlediska práv a podobně. Ale nařízení 1073 bylo dobré, vydrželo nám až dosud, nedotčeno, beze změny. A jeden z důvodů, byl ten, že nařízení 1073 neznamenalo přílišnou regulaci. Nezavádělo přílišnou regulaci. A opět se dá říct, že teď ho třeba aktualizovat, doplnit některé věci jako práva obviněných je tam možné doplnit, Ale já bych řekl, že bychom se měli vyhnout tomu, že bychom příliš regulovali každičký aspekt ve vztahu k organizaci kanceláře, úřadu a také všechny podrobnosti ve vztahu k vyšetřování. A důvod je ten, a možná se mnou nebudete souhlasit, ale já myslím, že v dalším nařízení, po tomto nařízení, nebo to další nařízení nebudeme mít další deset let, nejméně deset let, takže je to obtížný, dlouhý a takový rigidní proces. Znova to celé měnit, znova to nařízení měnit. Takže já doufám, že při přepracování nařízení dospěje tak eh, nařízení, které bude pružné, které nám dlouho vydrží a samozřejmě bude efektivní. A toho můžeme dosáhnout tím, že se vyhneme tomu, že budeme regulovat příliš z hlediska administrativního, organizačního a z hlediska všech podrobností. Ale pokud vidím, kromě určitých drobností, to nám teď tolik nehrozí. Samozřejmě je tady celá řada věcí, celá řada myšlenek, které jsem slyšela, jsem si je všechny vyslechla, se to efektivity, účinnosti vyšetřování, Žádám, aby vyšetřování probíhalo rychle, a to je správné. Souvisí to zprávy obviněných, zprávy svědků, to jsme také slyšeli. Týká se to nezávislosti úřadu. Týká se to toho, že potřebujeme dozor ze strany dozorčího výboru, který prověřuje účetní dvůr, interní služba auditu, úřad pro ochranu údajů, ombudsman, soudní dvůr. To souvisí s odpovědností OLAFu, účinností OLAFu, s rychlostí vyšetřování a zprávy dotčených osob. To jsou všechno relevantní připomínky. Tyto věci je potřeba uvést do praxe, musíme je vylepšit ale některé ty věci jsou si navzájem v rozporu. Takže musíme najít dobrou rovnováhu. Ale já myslím, že ten text, který teď máme před sebou, vyvážený je. Dá se ještě vylepšit na základě některých návrhů. Takže jde o to, abychom našli rovnováhu a musíme si být velice dobře vědomi toho, že veškeré hodnoty, o které jde, jsou tak trošku navzájem v rozporu. Nemůžeme všechno vylepšit současně. Já jsem říkal, že nebudeme zacházet do podrobností, ale samozřejmě mohu případně odpovědět na otázky. Jak dnes, tak i při jiné příležitosti, pokud to budete považovat za vhodné. Možná ještě dvě drobné připomínky a velice důležité věci. Týká se to obsahu. Jedna věc je otázka, která tu zazněla správně ze strany zpravodajky, a totiž právo a procesní záruky pro osoby, které jsou předmětem vyšetřování. Upravený návrh komise má zvýšit, posílit a ujasnit práva dotčených osob. V upraveném návrhu máme určitá práva na papíře, to znamená v legislativě pro dotčené osoby, být informováni předem, právo na pomoc ze strany právníka a tak dále. S tím naprosto souhlasím. A nejen to, my už takové věci děláme, ale samozřejmě souhlasím s tím, že to musí být i v právních předpisech. Takže toto už samo o sobě je velice důležitý výsledek, že toto máme v té upravené verzi návrhu. A já chápu, a možná se pletu, nevím, možná tomu špatně rozumím, ale myslím, že zpravodajka se domnívá, že tomu to můžeme na pomoci i tím, že zřídíme toho poradce kontrolora. Poradce kontrolora, který bude mít na starosti případné stížnosti těch dotčených osob. Samozřejmě s tím souhlasím. A souhlasím s tím natolik, že něco takového už teď máme, už se to předpokládá, už to vlastně bylo zavedeno a funguje to. A teď, teď už tedy zacházíme do podrobností. Otázka zní, jak to organizovat. A to jsme viděli v upraveném návrhu komise. Pokud tomu správně rozumím, tak zpravodajka by dala přednost tomu, Kdyby byla nějaká osoba jmenována specificky za účelem plnění těchto úkolů, jednou provždy, byl by to člověk vyčleněný na tuto činnost. Já si myslím, že to je organizační detail. My teď máme osobu, kterou jmenujeme ad hoc případě, kdy je to nutné, samozřejmě musí mít odpovídající schopnosti. A takovou osobu případ od případu jmenuje generální ředitel. ředitel. Když se domníváme, že tato osoba dokáže tuto práci dělat, nebo pokud bychom se domnívali, že dokáže tuto činnost provádět pouze u těchto záležitostí. Já nevím, já tady nevidím moc velký rozdíl. Je ten člověk víc nezávislý když nebude jmenován případ od případu, ale jednou provždy. Já mám strach. Z toho neplyne větší nezávislost, protože toho člověka bude vždy jmenovat generální ředitel. Mimochodem, problém spočívá v tom, že když řídíme nějaký úřad, protože nejde jenom o jednoho člověka, ten člověk potřebuje také nějaké administrativní zázemí. Já proto nebudu mít prostředky. To je velmi, velmi jednoduché. nebude to zase tak úspěšné. Řízení této pozice je velice dobré, ale to už v tom návrhu máme. Ale mnohem důležitější je to, že už teď máme interní revizi postupů v organizaci OLAFu. Pustili jsme se do toho v březnu po mém jmenování. A v rámci této interní činnosti, v rámci reorganizace úřadu a přepracování interního řádu, už teď předpokládáme zřízení útvaru, který nebude patřit k vyšetřovacím jednotkám a bude se stávat z osob s právním vzděláním a ty budou prověřovat právní rámec. jednotlivých případů na začátku vyšetřování a při uzavření vyšetřování. A to bude útvar, který se bude zabývat posouzením, prověřením a výběrem vyšetřování. A ten právě bude dělat přesně to, o co žádá jak zpravodajka, tak dozorčí výbor, tak účetní dvůr. Takže tyto věci už se teď předpokládají v tom upraveném návrhu komise. Já si myslím, že toto je věc, ve které je ten upravený návrh naprosto dokonalý. Protože uvádí, že generální ředitel potřebuje v těchto věcech poradce, ale já si myslím, že implementace těchto věcí potom spadá pod odpovědnost nebo pravomoci generálního ředitele, jakož to děláme teď. A měla by tam být určitá flexibilita v té organizaci a v tom, jakým způsobem si zorganizujeme práci v úřadu, aby to nebylo příliš rigidní, protože to by pak bylo velice obtížné z hlediska implementace a každodenní zprávy. A poslední věc, myslím, že už jsem mluvil příliš dlouho, k tomu eh, dozorčímu výboru a jeho úloze. Vy se chystáte zřídit nebo nově jmenovat ten dozorčí výbor. Když se podíváte na ty podmínky nebo ty požadavky, vy, komise a rada, které si stanovíte ve vztahu k členům dozorčího výboru, a když to porovnáte s některými věcmi z hlediska toho, co teď ten dozorčí výbor dělá, vidíte, že to v rozporu. Nemůžete chtít, aby dozorčí výbor dohlížel na práci vyšetřovacích jednotek, když má jednou za měsíc nějaké velké zasedání mezinárodních odborníků. To nejde. My chceme dát dozorčímu výboru určité úkoly, které ze své povahy a v důsledku praktických okolností nebude schopen plnit. A mimochodem, já nevidím žádnou přidanou hodnotu v tom, že bychom měli další externí orgán, který by se zabýval zprávou nebo řízením vyšetřování OLAFu. A poslední věc k tomu dozorčímu výboru. Týká se to toho, že by ten výbor posílal konečnou zprávu OLAFu národním justičním orgánům. To je další nesmírně citlivá otázka. Ten výbor má tento úkol v důsledku rozhodnutí v jednom soudním případě, ale teď je na parlamentu, aby rozhodl, nebo na radě, aby rozhodla, jakou úlohu dozorčí výbor bude mít. A ten soudní případ, ta věc, to rozhodnutí, to je prostě rozhodnutí v jednom soudním případě, v jedné soudní věci, to je prostě judikatura. A já myslím, že legislativa je víc než judikatura, takže vy nejste vázáni a my nejsme vázáni nějakou soudní věcí, která dle mého hlediska byla správně hlediska trošku pochybná. Já nevidím žádnou přidanou hodnotu. Je na vás, abyste rozhodli, ale já nevidím žádnou přidanou hodnotu v tom, že bychom měli dozorčí výbor, který bude filtrovat případy nebo věci, které se budou posílat justičním orgánům, který bude rozhodovat, co se jim pošle a co ne. Mimochodem, nikdy se nestalo, že by dozorčí výbor zablokoval některou naši zprávu. Automaticky se to předává. Mimochodem, oni se scházejí jednou za měsíc a to tam taky je. Takže pokud si nebudeme myslet, že si pořádně přečtou všechny vyšetřovací spisy a dělají to jednou za měsíc, bude to znamenat, že po celý měsíc budou blokovat předání výsledků činnosti úřadu národním justičním orgánům. A já si myslím, že to by mohla být chyba, kdyby se ty věci posílaly justičním orgánům ale nikdy není chyba poslat tu zprávu třeba někdy jindy. Takže já myslím, že musíme být velice opatrní, abychom těm dozorčím orgánům nedávali úkoly, které nejsou schopné splnit a které by neznamenaly žádnou přidanou hodnotu k té velice důležité úloze, kterou plní, a totiž oni se nemusí zabývat každičkým případem. Ale musí zajistit, že Olaf bude zodpovědný a musí zajistit nebo zaručit jeho nezávislost. S těmito slovy bych, pane předsedo, své vystoupení uzavřel. Jsem v dispozici výboru i parlamentu v případě dotazů na konkrétní věci. A ještě jednou bych chtěl říct, že doufám a přeji si a také věřím, že bude možné rychle dospět k dohodě s radou a s komisí v rámci prvního čtení. Děkuji. Merci, monsieur le directeur général. Děkuji, <clears throat> pane řediteli. My si velice vážíme vašich názorů a děkuji vám také za to, že jste se dostavil ke schůzce s poslanci a předem i děkuji za odpovězení případných dotazů. Než dám slovo kolegům, rád bych také dal slovo účetnímu dvoru, protože náš výbor má veliký zájem vyslechnout nezávislé stanovisko soudu. Často totiž uvažujeme stejným směrem. Domnívám se, že člen účetního dvora se dostaví v co nejkratší době, zůstal vyset někde v provozu hustém. Možná, že pan Bertrand a Bukvest by eventuálně nám tu zprávu mohl prezentovat. Myslím, že je vedoucím, který se zabývá prací nad tímto tématem. Byl byste tak laskav? Ano, pane předsedo. Jak jste navrhl, já si dovolím prezentovat text, který měl prezentovat pan Galiany. Nejprve se chci omluvit, to je něco, co neovlivníme. Ten text je v angličtině a já proto budu hovořit anglicky. Nejprve tedy chci poděkovat za to, že jste pozvali eh, eh, dvůr, aby prezentoval eh, své názory, co se týče přepracovaných návrhů komise k dokumentu 1073 z roku 2011. Nejprve chci vyjádřit názory soudu a k tomu, co řekla komise. Posílení efektivnosti vyšetřování a nalezení rovnováhy, co se týče zprávy úřadu mezi nezávislostí a odpovědností tohoto hmm. úřadu. A za stejným cílem eh, vyhodnotil eh, soud tyto návrhy a doporučení. Vzpomenete si, že toto je třetí pokus eh, přeformovat nebo reformovat tuto právní úpravu. Byly tady stanovisko 6 z roku 2005 a 7 z roku 2006 na stejné téma. Eh, soud také Eh, vydal zvláštní zprávu z roku 2000, tu jste slyšeli minulý květen. Tam se soud eh, zaměřil na účinnost vyšetřování Olivu, Olafu a dospěl k závěru, že Olaf se musí znovu zaměřit na eh, své hlavní úkoly, to znamená vyšetřování. Za druhé, že Olaf musí zvýšit účinnost vyšetřování a výkaznictví a za třetí, že dozorčí výbor hraje důležitou úlohu, aby podporoval nezávislost Olafu. Stanovisko soudu, který vám dnes představíme, vychází eh, z nálezu a doporučení jeho pří, dřívějších eh, stanovisek. Eh, zaměřím se na obsah. Co se týče navržených pozměňovacích návrhů, soud se k ním vyjádřil řadou obecných připomínek. Za prvé, komise nevyužila příležitosti navrhnout ucelené zjednodušení a konsolidaci Eh, celkové legislativy eh, v boji proti podvodům. Za druhé je potřeba lépe si rozmyslet, aby se posílila potřeba nezávislé kontroly a zákonnosti vyšetřování. Za třetí je tady požadavek eh, patřičné ochrany finančních zájmů Evropské unie. Za čtvrté, potřeba jasnějších pravidel k vyšetřování závažných prohřešků zvláště když e, se jednají osob mimo zaměstnance, mimo úředníky. A konečně e, soud by stál o to, aby text eh, byl eh, revidován z hlediska konzistentnosti, jasnosti eh, a jednoduchosti. Soud se chce vyjádřit i k, norm, i k jednotlivostem, které by mohly mít vliv na efektivitu úřadu. Já se zaměřím pouze na tyto tři základní body. Za prvé je tady promarněná příležitost konsolidovat celou škálu současné legislativy v boji proti podvodům soud je eh, překvapen, že byl eh, učiněn takový výbor, jaký byl učiněn. Eh, opakuji, že by mělo dojít ke konsolidaci současné právní úpravy a rada by se měla pokusit o jednotný regulační rámec pro boj proti podvodům, ne přijít s dalším návrhem. Za druhé, Jde o nezávislou kontrolu zákonnosti vyšetřování probíhajících. To je asi ten nejdůležitější prvek této reformy. Nezávislá kontrola by byla nejenom v zájmu vyšetřované osoby, ale také by zvýšila legitimitu OLAFu a je o to důležitější, protože ve světle těchto návrhů by mělo být více možností eh, Eh, prodloužit dobu, kdy eh, vyšetřovaná osoba se může vyjádřit k vyšetřování. Vyšetřování eh, kontrolu musí provádět osoba nezávislá na OLAFu. Proto zde vznikla potřeba vytvořit funkci nezávislého kontrolora. A co se týče, eh, ten třetí bod se týká eh, doby vyšetřování. Soud konzistentně doporučuje, aby se OLAF zaměřil především na svůj hlavní úkol, to znamená vyšetřování. Během posledního auditu prováděného soudem eh, se účetním dvorem se účetní dvůr zaměřil na efektivitu a také celkové trvání vyšetřování. V současné době je tady požadavek eh, výkaz vypracovat jednou na, za devět eh, měsíců. Účetní dvůr navrhuje, eh, navrhuje 12-měsíční lhůtu. Současná vyhodnocovací fáze trvá 7 měsíců a následné hodnocení operací by mělo probíhat jednou za 6 měsíců. Eh, snaha eh, zkrátit to vyšetřování z těch současných dvou let na rok je velice ambiciozní. Vyplývá to eh, ze zprávy 1 z roku 2005 o důležitosti, aby generální ředitel se rozhodl, že bude moci prodloužit vyšetřování ještě o další vždycky periody 6 měsíců. A ten návrh komise sice je zlepšením toho současného rámce, ale přece jenom by si vyžádal další úvahy, aby rámec eh, činnosti OLAFu byl jasnější eh, pro provádění vyšetřování a také by bylo lepší, eh, lepší vybudovat efektivnější právní úpravu pro vyšetřování jako takové. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní otevírám kolo otázek. Jako první paní Ajala. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní kolegyně Ingeborg Kresle za výtečnou práci, kterou odvedla v rámci vyjasňování celé záležitosti a za její velice detailní návrhy, jakým způsobem bychom měli postupovat. Myslím si, že je to opravdu výtečný základ pro naši diskuzi o zprávě o pozměněném návrhu nařízení. Poté, co jsem nyní si velice pozorně vyslechla doporučení účetního dvora, musím konstatovat, že jsou zde i velice důležitá doporučení dozorčího výboru a myslím si, že nový generální ředitel, který se právě představil a kterého bych ráda pozdravila, a to proto, protože se nacházíme ve důležité době konsolidace OLAFu v zájmu e, zaručení nezávislosti a efektivnosti činnosti tohoto orgánu. A je to i v zájmu toho, abychom měli dobrý evropský systém v rámci boje proti podvodům. Je dobré si tedy ujasnit, kdo všechno může vykonávat kontrolní funkce v rámci boje proti podvodům. Hovořilo se zde i o několika nedostatcích, zejména se jednalo o otázku vnímání úřadu zvnějška, veřejností, Dále je zde otázka profesionality uvnitř OLAFu. A zde bych chtěla říci, že se ukazují na tomto poli určité elementy, které jsme, bychom měli bývali dořešit již v minulosti a potírat je. Nyní bych se ráda vrátila k otázce dozorčího výboru a zde chci říci, že se nesmíme tady nechat eh, mílit. Potřebujeme nezávislost OLAVu a tato nezávislost předpokládá nezávislost dozorčího výboru. Pan Kessler říkal, že pokud toto nebude zajištěno, tak se celá věc velice zkomplikuje a ohrozí to kontinuitu práce Olafu. A to právě proto, protože Olaf má málo přátel a mnoho protivníků. A z tohoto důvodu bych navrhla, abychom zohlednili veškeré obavy a nábytky, námitky, které existují v souvislosti s Olafem. Z mé dlouhodobé zkušenosti vám mohu pouze říci, že silný dozorčí výbor přispěje k nezávislosti a efektivní činnosti OLAFu. Je třeba posílit procesní záruky, to zejména, a je třeba, abychom se postarali o to, aby nevznikaly pochyby o tom, že Olaf pracuje profesionálně, neutrálně a vědecky. Nesmí vznikat eh, o tomto pochyby. Pochyby, ale bohužel v současné době takovéto pochyby vznikají. A proto je důležité se zaměřit na transparentnost. A pokud kdo jde k pochybám tohoto charakteru, tak musíme zcela jasně říci a zcela transparentně ukázat, a předepsat transparentní postupy v tom smyslu, aby se to dořešilo. To jsou tedy důležité aspekty, které v konečném důsledku posílí nezávislost OLAFu. Další problém, a zástupce účetního dvora to již zmínil, a chci říct, že náš výbor to jistě podpoří. Jde o to, abychom dokázali dohnat věci, kde se určité témata nedořešila, kde nedošlo k odpovídající cenosti, Je tam několik velice obtížných případů, kde je třeba dohnat něco, co se v minulosti zanedbalo. Pak je zde otázka rychlosti vyšetřování a rychlosti justičních orgánů členských států, ovšem to je tedy problém věrohodnosti členských států. Je třeba se podívat na vyšetřovací kapacity OLAFu, tak, aby bylo možné veškeré případy předávat rychleji. Opravdu je třeba nalézt taková řešení v textu, která nás posunou dopředu. Je třeba se tedy podívat na procesní problémy, je třeba se podívat i na otázku odpovídajícího personálu. Personál Olafu je motivován, jde mu o výsledky a rovněž je třeba zajistit kontinuitu a transparentnost. A rovněž musíme zajistit, aby případy byly předávány národním úřadům dostatečně rychle. V opačném případě by to ohrozilo úspěch aktivity OLAFu a rovněž by to ohrozilo transparentnost činnosti tohoto úřadu. Podporujeme také interní revizní práci, snahu tedy o interní revizi. Já si myslím, že v této oblasti paní Gresle se na nás může spolehnout, že ji podpoříme. Je třeba postavit se o to, aby tato reforma opravdu byla efektivní a flexibilní, abychom se nestratili v detailech. Dozorčí výbor OLAFu musí být orgánem, který zajistí právě efektivnost. Existovaly možná i požadavky v tom smyslu, že je třeba omezit kompetence dozorčího výboru, či ho dokonce zrušit, protože někteří lidé nejsou rádi, že jsou kontrolováni, ale nám jde o to, abychom zachovali důvěryhodnost a proto je důležité, aby dozorčí výbor byl nezávislý. Dozorčí výbor se musí i zabývat s těmi případy, kde právě nedošlo k dostatečně rychlému vyřešení a je třeba, aby dozorčí výbor dobře spolupracoval s OLAFem. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Musím omluvit našeho kolegu Balcídise, který za naši politickou skupinu převzal úkol se věnovat tomuto tématu. Zprávě paní Gressler jako mnozí další se pan Balcítis stal taky trochu obětí výpadku proudu, ke kterému došlo v pondělí. Musel se dnes vlátit do Litvy a proto se tedy nemůže eh, účastnit naší schůze. Ale myslím si, že podle takového prvního odchodu to vypadá tak, že pan Balčity signalizoval širokou podporu paní zpravodajce. Rád bych se nyní věnoval čtyřem otázkám, takovým otázkám či poznámkách. E, žádná z nich nemá určitého adresáta, většina z nich se obrací na přítomné odborníky a já bych byl rád, kdybych si potom mohl vyslechnout jejich názory, tedy názory odpovědejících institucí. Ta první otázka se týká návrhu náměstka generálního ředitele. Možná je to otázka voleb slov, ale já jsem slyšel a týkalo se to dodačího výboru, že takovýto náměstek generálního ředitele má být osoba, která bude mít důvěru dozorčího výboru. Omluvte mě, ale já si myslím, že to není korektní jednání. Takto by se eh, tato pozice obsazovat neměla, protože my zde máme zvoleného generálního ředitele, bylo to velice obtížné, a to, tento zvolený člověk je člověk, se kterým bychom měli spolupracovat. A já se ptám, proč při výběru náměstka generálního ředitele bychom měli postupovat úplně stejně jako při výběru samotného generálního ředitele. Já si myslím, že toto eh, kam není legitimní. Dobře víme, že tady jsou různé názory, co se týče OLAFu a pokud by ředitel a náměstek generálního ředitele se měli dostat nějakým způsobem do sporu a oba dva měli být a pokud by tito lidé měli mít oba dva legitimaci Evropského úřadu, tak si myslím, že by mohlo dojít vlastně ochromení celého úřadu a to není správné. Takže když se podíváme na roli generálního ředitele a neho úkoly, to je něco, čemu bych se chtěl ještě v diskuzi intenzivně věnovat, protože si myslím, že to je nedořešené. A druhá otázka se týká automatického a bezprostředního přístupu Olofu k informacím. Zde na tomto poli bych uvítal regulaci řešení, které bude dohodnuto v souladu s evropským ochráncem údajů. A my si myslíme, že prostě chceme znát jeho názor dříve, než dospějeme ke konečné podobě legislativního textu. A třetí otázka se týká toho, jakým způsobem eh, má vypadat eh, poskytování zpráv ze strany členských států. Dnes máme, jsme udělali takovou skutečnost, že pokud jde o následné kroky v rámci případů, které šetří OLAF, tak členské státy, a to dobře víme, nečiní to, co by činit měly, nebo co my si přejeme, aby činili. A proto chceme, aby opravdu eh, členské státy plnily svou povinnost poskytovat informace. Pokud ovšem nebudeme mít žádnou možnost donutit členské státy informace poskytovat, tak eh, naše přání nebude nic jiného než apelem. Samozřejmě politicky si to takto můžeme přát, ale úspěch to pravděpodobně nezaručí. A poslední otázka kterou jsem zde chtěl nadnést, se týká přenášení rozsudku de minimis a předávání informací nebo přenášení těchto příkladů členským státům. Já se ptám, má OLAF dostatečné kapacity, a to v situaci, kdy komise mu seškrtá rozpočet, má tedy OLAF dostatečné kapacity na to, aby dokázal toto zaručit a dokázal předávat tento široký objem informací členským státům? Merci. Děkuji. Paní Češková. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložené pracovní dokumenty, protože patřím k těm novým členům Evropského parlamentu, o kterých se ona sama zmiňovala a díky těmto dokumentům jsem měla možnost se obsáhly seznámit s celou problematikou a historií těchto podávaných návrhů. Mám několik bodů, ke kterým bych se ráda chtěla v rámci této diskuze vyjádřit. Domnívám se, že eh, pozice poradce kontrolora bez zesporu přispívá velkou měrou k posílení ochrany práv vyšetřovacích osob. Tento post by měl být samostatný s výlučným mandátem a zastávat by jej měla nezávislá osoba, aby byla zaručena objektivita při kontrole dodržování vyšetřovacích postupů a práva na obhajobu. Nemohu se tedy stotožnit eh, s návrhem komise, aby kontrolu provádělo více osob, které mohou tuto funkci zastávat současně s ostatními funkcemi v rámci úřadu. Jsem toho názoru, eh, že, jak eh, zpravodajka i upozorňuje, může dojít ke konfliktu zájmů. Poradce kontrolor zaručuje více transparentnosti a nezávislosti. Chci zdůraznit <clears throat> a přikláním se tím také k názoru zpravodajky, že by úřad měl skutečnosti, které zasahují do oblasti trestního stíhání, bez výjimky předat příslušným soudním orgánům členských států. Trestní oblast zůstává převážně v kompetenci členských států. Jinak se však musí postupovat v případě přeshraniční trestné činnosti. Úřad by dále neměl vydávat dodatečné náklady na hodnocení a přijetí opatření ke skutečnostem trestní povahy, které jsou v pravomoci jiných za tímto účelem zřízených orgánů. Dále souhlasím se zavedením jednoznačných a srozumitelných pravidel pro vedení vyšetřování, která budou mít závazný charakter a budou jednotná. Samotné zveřejňování pravidel a předpisů nestačí, jak to vyžaduje Evropská komise. Jejich dodržování by mělo být povinné, aby se zaručila transparentnost. Co se týče provádění pravidelného reportingu, je zpravodajka zmiňuje ve svém třetím pracovním dokumentu, shoduji se zde s postojem komise, že předání informací o opatřeních přijatých příslušnými orgány členských států na žádost úřadů je dostatečné. Zavedení povinnosti pro členské státy podávat úřadu pravidelné reporty o podniknutých krocích a pokroku v šetření, které navazuje na vyšetřování úřadu, by znamenalo dodatečnou zátěž spojenou s přípravou a zasíláním reportů. A úřadu poté e, by přineslo další administrativní a časovou náročnost při pravidelném vyhodnocování těchto obdržených informací. Děkuji za pozornost. Merci, euh, Inge Grasle. Děkuji mnoho a nyní má paní Gressle. Mám rovněž otázku, kterou bych ráda položila panu generálnímu řediteli. Chtěla bych poprosit o to, a týká se to nezávislého poradce kontrolova, aby mi vysvětlil, proč komise v roce 2006 z ničeho nic si vymyslí tuto funkci. Tuto funkci si vymyslela komise, já ne. A když už si to vymyslela, takovou tu pohádkou bytost, tak já bych v tomto případě za čtyři roky později tuto bytost nechtěla zase rušit. Otázkou tedy je, co to vlastně všechno znamená, k čemu má tato funkce být. Nyní samozřejmě naše debata se soustředí na roli poradce kontrolova. A já bych ráda tady zachytila to, jak se role a funkce poradce kontrolova této pohádkové bytosti měnila během různých návrhů. Účetní dvůj právem připomenul, že nyní máme čtvrtý návrh eh, komise, který se týká této otázky, tedy reformy úřadu OLAF. A chtěla bych poukázat na to, že to opravdu nebyl můj nápad. A rovněž bych chtěla poukázat na to, že to, co nyní máme na stole, je v této otázce opravdu neuspokojící. A přitom je to hlavní součást reformy, protože právě e, ověřování procesních práv, všichni to tak vidíme, i ty INES, je opravdu jádrem této reformy. Když zde již vytváříme takovouto pohádkovou bytost, tak si myslím, aby to vůbec mělo smysl, ta celá věc, tak musí být ten kontrol nezávislý. Jak říkám, já od začátku s touto funkcí mám potíže. A ještě jsem o tom hovořila s tehdejším generálním ředitelem. A pravdu to není nic jednoduchového. My jsme tady vymysleli pohádkou bytost, již nám straší jaksi v hlavách, osamostatňuje se a proto není možné ji jen tak zrušit. A máme ji tedy již zakotvenou i v myslích zástupců účetního dvora. Takže proto se musíme podívat na poslední rozsudky, které se týkaly procesních zárok. Opravdu chci říci, že já jsem si to nevymyslela, ale myslím si, že se tady budeme potýkat s docela obtížným problémem. A na závěr bych se chtěla zeptat pana generálního ředitele. Vidím, že přistupujete k organizačním reformám. Já to vítám, protože je třeba, aby se určité věci v OLAFu měnily, ale e, já z toho mám pocit, že již implementuje, implementujete návrh o vise. Není to trochu předčasné, protože my jako parlament k tomu také ještě máme co říci. A je možné, že dospějeme nakonec k úplně jiným závěrům. Takže mě poněkud překvapilo, že E, vy si to prostě děláte nejdříve, tím chcete vytvářet již dané skutečnosti a pak nás, jak si nepřímo, chcete nutit, abychom to potom akceptovali. Já bych tedy chtěla, aby se to dostalo i do zápisu, že takto tedy postupovat nechci. A otázka? E, a týká se to tady těje zákonnosti jakým způsobem můžou zhodnotit ty výsledky vyšetřování OLAFu národní justiční orgány v rámci tedy soudních procesů. A já si myslím, že zde eh, je to nedostatečné. Měli bychom se opravdu zamyslet na to, jak budeme zhodnocovat veškeré informace, které poskytne OLAF v rámci národního trestního stíhání aby Olaf umožňoval trestní stíhání a ne, aby mu bránil. A já jsem opravdu velice napjatá, jak to tedy bude v rámci reformy právě s otázkou toho, té použitelnosti výsledků vyšetřování vypadat. Na to jsem, pane generální ředitele, chtěla také poukázat. A chtěla bych Inés dát v jedné věci naprosto za pravdu, že musíme interně posílit dozorčí výbor, že musíme činit něco pro to, aby zde byla opravdu efektivní kontrola. A ještě další věc, a týká se to toho, co řekl Jens, tento náměstek generálního ředitele. Já jsem přesně tvého jmění, byla bych naprosto proti tomu, abych zde, abychom měli jakýsi protipol generálnímu řediteli. V té tabulce, která vám byla mezi tím rozdána, tam mám jednu pasáž, kde mám jakýsi návrh, který se právě říká náměstka generálního ředitele. Říkáme tam, že chceme být informováni o tom, kdo to je a dozorčí výbor eh, má mít také možnost se vyjádřit k výběru náměstka. Tak tímto způsobem tedy chceme, aby generální ředitel v jakési odlehčené verzi opravdu byl zastoupen potom náměstkem, ale myslím si, že je to věc, kterou budeme muset ještě nějak dořešit. A další věc, setkala jsem se se zástupci polského předsednictví a polské předsednictví a myslím si, že je to skvělá věc. Je opravdu velice motivované snažit se to s námi dojednat a rychle to dořešit. Milí kolegové, možná to netušíme, ale nacházíme se v historickém okamžiku, protože tak daleko, jak není, jsme ještě nikdy nebyli. Když není zde, máme opravdu předsednictví, které se k tomu chce věnovat a chce to dotáhnout do konce, tak si myslím, že je to velice dobrá zpráva pro nás, pro všechny a měli bychom využít tento vítr nových možností, který se nám nabízí. Děkuji. Děkuji, prosím, pane generální řediteli. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem členům, kteří se vyjádřili. Po tom, co jsem si vyslechli všechny tyto důležité příspěvky a názory, tak mám mnohem lepší pocit. Myslím, že máme stejný názor na určité věci, ale hrozí, že se stane, že uděláme z komára vola. Začneme úlohou toho poradce, poradce kontrolora. Olaf a komise rozhodně chtějí poradce kontrolora, aby prověřoval zákonnost veškerých vyšetřování, která Olaf provádí. A chtějí něco takového natolik, že už něco takového máme. Já už jsem říkal, že jsem třeba jmenoval poradce před 14 dny. A souhlasí s tím natolik, že už teď je to v upraveném návrhu komise v článku 7b. A tam je jednoznačně uvedeno, že musí být zaručena nezávislost poradce kontrola. Takže já myslím, že na tom se všichni shodneme. A jediná věc, kde se naše stanovisko trošku roz, rozchází, a to je legitimní, to je pochopitelné, je míra detailů z hlediska praktické organizace práce. Jestli je toho člověka potřeba jmenovat jednou vždy, to bude nějaký člověk, který bude mít kancelář se sekretariátem, s asistentem, s asistentkou a bude dělat jenom tyto věci, anebo jestli je tohoto člověka potřeba čas od času, když je to nutné jmenovat. A to rozhodnutí je na vás, to je organizační rozhodnutí. Ale mám jednu praktickou připomínku dávám dvě informace. Jedna informace. V posledních letech jsme měli maximálně pět případů, kdy jsme požádali o poradce kontrolora. Pět případů za rok, někdy je to méně než pět případů. Takže hrozí, že budeme mít několik lidí, kteří většinu času prostě budou sedět v kanceláři a nebudou mít co na práci. A to si teď nemůžeme dovolit. Můj úřad, stejně jako všechny úřady komise, myslím na žádost členských států a parlamentu a rady, mají vůbec poprvé, vůbec poprvé nižší prostředky, včetně lidských zdrojů. A pokud se po mně chce, abych prováděl lepší vyšetřování, více vyšetřování, rychlejší vyšetřování a zkrátí se mi rozpočet, a dostanu méně lidí, a také se po mně bude chtít, abych vyhradil několik osob na to, aby nedělali nic jiného než činnost poradce kontrolora, to znamená, že po většinu času nebudou dělat nic, tak to udělat mohu, ale předem říkám, že tady máme různé zájmy, které jsou si v rozporu. Buď mi dáte víc peněz, nebo já nevím. Ale to je v každém případě taková organizační drobnost, detail, protože všichni chceme poradce kontrolora. Všichni chceme nezávislého poradce kontrolora. Takže to je jenom otázka drobných detailů. Takže aspoň se shodneme na tom obsahu. Pokud je o dozorčí výbor, paní Ajala, já samozřejmě souhlasím s tím, co říkáte. Dozorčí výbor s nějakým výrazným profilem bude jen ku prospěchu věci. Olaf tím jen získá. A teď je ale na vás. Teď je správný okamžik pro to, abyste si vybrali správné členy tohoto výboru. V tom já nehrají žádnou roli, ale parlament s komisí a s radou ano. A já bych rád řekl, že bych si přál, abychom měli zkušené, známé členy s vysokým profilem v tomto výboru. Já vím, že vy se chystáte takovéto osoby jmenovat do tohoto výboru a doufám, že se vám podaří vybrat si právě takovéto osoby. Ale když dovolíte, rád bych se této věci obrátil také na parlament. Jak jste všichni říkali, a já s tím souhlasím, dozorčí výbor má především zajistit nezávislost OLAFu. a generálního ředitele OLAFu a jejich odpovědnost. Takže stanoviska dozorčího výboru nejsou učena jen OLAFu. Dozorčí výbor je předkládá i těmto institucím. Takže jakou úlohu má dozorčí výbor? Například nedávno, před několika měsíci, se důrazně vyslovil určité věci a říkal, že v tom, co parlament udělal, bylo něco špatně a dozorčí výbor vyjádřil toto stanovisko, aby zajistil nezávislost úřadu. Takže zaručení nezávislosti OLAFu neznamená jenom kontrolu toho, co OLAF dělá. A nevyplývají z toho jen pokyny pro OLAF, ale i pro další instituce každý musí při nejmenším naslouchat a pokud možno se jimi také řídit. Pokud se domníváme, že ta jejich stanoviska jsou důležitá. A další věc je ta otázka zástupce generálního ředitele. Tady je možná určité nedorozumění. Nikdo nenavrhoval, že bychom jmenovali zástupce generálního ředitele. A já souhlasím s panem Gajerem, pokud jsem ho správně pochopil. Souhlasím s tím, že není nutné jmenovat zástupce generálního ředitele. I z toho důvodu, který jsem právě uváděla, ale nejenom z toho důvodu, z toho důvodu, že máme málo peněz. Upravený návrh komise v článku 12a uvádí, že bychom měli určitá pravidla pro někoho, kdo by zastupoval generálního ředitele. Takže v tom je rozdíl. Nejde o to, že bychom vytvořili další pozici, ale jde o to, že by někdo zastupoval generálního ředitele, když není v úřadu, když je nemocný, když je na dovolené a podobně. A uvádí se tam, že pravidla, běžná pravidla komise, to znamená zastupovat generálního ředitele bude nejvýše postavený pracovník. A pokud generální ředitel tato pravidla chce změnit, tak se musí poradit s dozorčím výborem. Takže v tom upraveném návrhu už to je. Pokud máte pocit, že když generální ředitel pojede na dovolenou a bude chtít něco udělat v rozporu s tím obecným pravidlem komise, to znamená, že ho má zastupovat nejvýše postavený pracovník, a má si vybrat mezi čtyřmi řediteli, tak nejenom musí požádat o stanovisko dozorčí výbor, ale také parlament a radu a komisi. Dobře. Já vás ujišťuji o tom, že já nikdy nebudu postupovat v rozporu s tím pravidlem nejvýše postaveného pracovníka, protože v institucích, abych na 14 dní, kde jedu na dovolenou, nebo co já vím, doufám, že nebudu nemocný ve, ve svém funkčním období, ale a kdybych si měl na pár týdnů vybrat jednoho ze čtyř, kdo mě bude zastupovat a musel žádat o stanovisko čtyři instituce, já myslím, že tím bych nedodržoval respekt vůči těm institucím jako takovým, abych je žádal o stanovisko kvůli takové hlouposti. Ale jak vidíte, není to tak velký problém. Jsou tady pořád ještě určité drobnosti, ale z hlediska obsahu se, myslím, všichni shodneme. A také, a to je poslední věc, pokud je o to, že musíme lépe zapojit členské státy. A já mám takovou strategii, že bych je chtěl zapojit ne na konci vyšetřování, ale už v rané fázi, v průběhu vyšetřování abychom se vyhnuli časovým ztrátám, ke kterým někdy dochází při konzultacích a ve spolupráci s národními justičními orgány. Tak to děláme a vede to k dobrým výsledkům. I z hlediska zkrácení doby vyšetřování. Ale, opakuji, pokud se mě zeptáte, jestli pokaždé, když chci zapojit národní orgány, jestli to musím nechat schválit dozorčím výborem, který se setkává nebo schází jenom jednou za měsíc na jeden den, v tom je z praktického hlediska rozpor. Pokud se mi má usnadnit práce, pokud mám urychlit práci a už v počáteční fázi mám zapojit členské státy, a musím to ale nechat schválit dozorčím výborem, čím se mimochodem mění povaha dozorčího orgánu, tak to nám nepomáhá k lepší spolupráci s členskými státy. Takže já myslím, že prozatím se asi omezím na tyto připomínky, ale samozřejmě jsem mám vždy k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur directeur. Děkuji, <clears throat> pane generální řediteli. Pan Galea, člen účetního dvora, se dostavil. Já mu děkuji za to, že se dostavil. Váš kolega už představil práci soudu, ale možná si vezmete slovo a vyjádříte se k tomu, co zde zaznělo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci znovu se zopak uh, omluvit za to, že jsem uh, přijel pozdě. Dostal jsem se na okruhu bohužel do nečekaných problémů. Uh, prezentaci, kterou přečetl pan Bertrand de Buc mým jménem vašemu výboru, eh, charakterizuje všechno to, co jsem chtěl říci, takže v této fázi nechci k té prezentaci nic doplnit. Já jsem eh, sledoval tu diskusi sám, zrovna taky sledovali mý kolegové a i nadále budeme eh, sledovat eh, postup prací na tomto legislativním projektu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Eh, chce se vyjádřit i Evropská komise. Zaznělo zde mnoho připomínek k vašemu návrhu. Nemáte zájem se vyjádřit? Nechcete? Paní zpravodajka, Možná, že rada by si chtěla vzít slovo. Já jsem si nebyl jist, jestli mám eh, radě dát slovo. Je to také nakonec eh, eh, jedna větev rozpočtového úřadu. Bylo by dobré, aby náš výbor mohl s radou komunikovat častěji. Není to tak? Nechce se vyjádřit? Rada si ponechá své stanovisko a zveřejní až během eh, vyjednávání. Paní zpravodajka tady. Eh, děkuji, eh, že jsme se mohli pobavit nad tímto tématem. Já chci poděkovat všem a všechno to, co zde dnes zaznělo, se týká vlastně těch hlavních témat, o kterých teď v těch nadcházejících měsících budeme hovořit. Já chci teď učinit jeden návrh postupu. Stínoví zpravodajové jsou jmenováni, my se musíme rychle pustit do práce. Teď bude potřeba eh, vyjasnit řadu detailních otázek, některé půjdou rychleji, některé pomaleji. A eh, když se má všech pět lidí shodnout na jednom termínu, to bude trvat dlouho. Já bych ráda poprosila, abyste byli ochotni k tomu, že některé věci budeme zpracovávat eh, společně, ale některé ty technické problémy eh, možná eh, budeme moci prodebatovat i bez přítomnosti všech kolegů, protože kdybych měla čekat, až budete všichni mít k dispozici nějakou, nějaké volné okénko, to bych čekala dlouho. Já bych ráda také využila aktivního přístupu polského předsednictví a prosím, abychom skutečně začali eh, pokud možno hned hovořit eh, i o těch detailních aspektech, protože často eh, je tady největší problém uschován v detailních problémech. Já mám 14 otázek, které jsem položila radě, těmi bych ráda začala, protože je důležité, aby rada, která zůstala ve svém návrhu velice blízko názoru komise, aby si uvědomila, kde my spatřujeme hlavní slabiny OLAFu, které je třeba především a co nejrychleji zlepšit. To je tedy můj návrh a já doufám, že vážení kolegové s tím budou moci souhlasit. Děkuji vám. Pokud už se nikdo další nechce vzít slovo, tak já bych navrhoval, že o tomto návrhu se promluvíme na schůzce koordinátorů dnes dopoledne. Chce se někdo vyjádřit? Ano, prosím. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že souhlasí s tím, že s námi bude spolupracovat. Ona je hodně šikovná. Já vím, že může zorganizovat i další schůzky, ale možná, že by neměla zapomínat na to, jak to chodí na řádných zasedáních. Inge, já nechci být zlá, ale myslím si, že potřebujeme sice schůzky, na které budeme otevřeně debatovat, ale potřebujeme řádnou debatu, že pokud je o OLAF, každá skupina musí mít nějaké stanovisko, koordinátoři to musí nějak řešit. Takže pokud se máme potkat a mluvit o klíčových záležitostech, tak já bych skutečně ocenila, kdybychom se na ty věci mohli zaměřit. Ne, aby z toho byla taková debata jako ve výboru abychom jenom neřečnili. Já si myslím, že opravdu musíme poukázat na ty věci, na kterých nám záleží. Jinak budeme mít jednu schůzku za druhou a k ničemu to nepovede. Já myslím, že to by bylo kontraproduktivní. Já myslím, že toto je i v rozporu s tím, o co jde zpravodajce. Takže já myslím, že na těch eh, schůzkách bychom měli řešit konkrétní věci a ne jenom obecně o něčem řečnit. Děkuji. Já myslím, že to odpovídá tomu, co jsem právě říkal. Já myslím, že na to navážeme na schůzce koordinátorů, která se bude konat hned po konci zasedání našeho výboru. Dobře, takže to byl bod 5 a teď můžeme přijít na bod 6, to nepotrvá dlouho. Týká se to cesty do Kadaraše, ale já bych vlastně navrhoval, že to odložíme, protože Bart tady není. A vlastně já se omlouvám. On poslal omluvu, on je první místo předsedou výboru, byl vedoucím delegace a já myslím, že bez pravodaje tady nemůžeme mít pořádnou diskuzi, aniž by nám řekla, jak to, jak s tou návštěvou delegace bylo, takže to odložíme. A dnes odpoledne se sejdeme znovu, proběhne důležitá diskuze o disciplinárních postupech a postupech pro stížnosti v institucích. Bude tady také evropský ombudsman, pan Demanturos. Budeme tady mít právníka. A ředitele pro disciplinární postupy. Sejdeme se v tomto sále ve tři hodiny odpoledne. Prosím vás, abyste přišli, bude to opravdu důležité slyšení pro všechny naše instituce. Zasedání je uzavřeno. Takže dnes odpoledne budeme ve stejném sále 2Q2. Koordinátoři se měli sejít v 11.30, ale kdyby mohli